To byla poslední moje poznámka. Eh, chtěl jsem jenom, abychom se dostali k jádru věci v této diskusi. Děkuji za pozornost. Děkuji panu kolegovi. Rozprava je tímto ukončena. Hlasování hm, bude se konat zítra. Další bod našeho programu je zpráva pana kolegy Billy, eh, radioaktivita eh, v potravinách a krmivech hm, C7001 z roku 2000, tedy rok 2011 a hm, Nejprve bych rád vyzval pana kolegu eh, Belého, Má čtyři minuty, prosím. Well, thank you well, voorzitter. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, dobrý večer. Mluvíme o bezpečnosti potravin. Potravin bezpečných pro člověka i bezpečných krmiv, což je velká priorita pro Evropskou unii. Je to proto nesmírně důležitá legislativa. snad se vůbec nebude muset znovu uplatňovat, protože jde o radioaktivní kontaminaci potravin. Potřebujeme tedy vysoké standardy a standardy, které máme dnes, už platí nejméně 20 let. A v mezidobí se změnil kontext z hlediska ústavního i z hlediska společnosti, takže potřebujeme určité změny, určité úpravy. A jsou to snad věci, které parlament zítra schválí a pak to eh, přijde do dalších institucí, které to snad také zohlední. Za prvé je důležité a já doufám, že pan komisař mě bude poslouchat, když mluvím, je zásadní, aby důležitou roli sehrála komise a ne rada. Je v zájmu všech občanů, aby se situace po radio, radiační mimořádné situaci po jedné havarii, pane komisaři, aby tuto situaci měla pod kontrolou komise a ne národní orgány. Současné nařízení začalo platit bezprostředně po katastrofě v Černobylu, to byl rok 86. Proto se to musí aktualizovat. Musí to odpovídat novému meziinstitucionálnímu kontextu v Evropské unii. Moje druhá poznámka, dámy a pánové, se týká toho, že je jasné, že komise bude muset upravit normy a standardy podle nové situace. Musíme zapojit odborníky na bezpečnost potravin a odborníky na radiologickou ochranu. To jsou věci, které výslovně nejsou uvedeny a my chceme, aby to tak bylo. A v této souvislosti vyzýváme komisi, aby v příštím roce předložila návrh, který by řešil normy a standardy, které se stanovují. A také, aby pokračovala v seznamu nebo se seznamem méně významných potravin. A třetí připomínka, pane komisaři, pane předsedo, je definice potravin pro nemluvňata. To je nesmírně citlivá otázka. Stávající texty nebyly upraveny podle nařízení, která teď máme v Evropě pro bezpečnost potravin a je to naprosto zásadní a to také zítra předložíme plenárnímu zasedání. Čtvrtá připomínka Evropský parlament navrhuje, aby každý zemědělec, kterého postihne takováto nehoda, dostal na od, odškodnění. V současné době to tak výslovně není. A zítra bude předložen ústní pozměňovací návrh, kterým se o to komise bude žádat. A budeme také žádat komise, aby předložila návrh. A v neposlední řadě je tady právní základ. Pane komisaři, výbor pro právní záležitosti v tomto parlamentu poznamenal při jednomyslném hlasování že by to mělo vycházet z článku 168.4. A tady cituji ze smlouvy. Jde o ochranu veřejného zdraví. A to znamená, že to bude podléhat spolurozhodování. Nemůže to být současný základ neboli konzultace podle smlouvy o Eurotamu. My předpokládáme, že jak rada, tak komise tyto věci zváží zájmu všech občanů a že se vydají touto cestou. Děkuji pane, panu kolegu Beletovi a teď eh, pohovoří pan komisař Barnier. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych se omluvil pana Ševkoviče a pana Oettingera, který bohužel zde nemohou být dneska večer. To znamená, že je se zastupuji a jejím jménem bych rád poděkoval panu Beletovi. Jsem nesmírně rád, že jste zúraznili velice důležité oblasti, které se dotýkají ochrany, sanitární ochrany, především s ohledem na radioaktivní kontaminace potravin a krmiv. Zároveň připomínáme to, že my jsme chtěli při, že jsme chtěli eh, toto nařízení ehm, prohloubit, že jsme ho chtěli pozměnit a jde především o preambuli, kterou jsme zde, kterou, které jsme zde věnovali velikou pozornost. A eh, především pokud jde o prováděcí pravomoce na straně rady vše jsme připravili tak, aby se tento postup, eh, eh, aby jsme eh, kodifikovali tuto záležitost a aby došlo k změně tohoto nařízení. My jsme zatím nepřijali veškeré návrhy, které jsou zde předloženy jednak z institucionálního hlediska a jednak z hlediska obsahu Především jde o přepracované nebo o dohodu vlastně přepracování mezi radou a parlamentem. Pokud jde o přepracování, tak to je samozřejmě to je záležitost, která nemůže být předložená v rámci pozměňovacích návrhů pouze, pokud by šlo o nějaké mimořádné záležitosti. Chceme zajistit samozřejmě koherenci v tomto postupu e, v případě, že by byly zavedeny určité modifikace. Toto je pro nás nesmírně zásadní pro, za, pro udržení rovnováhy mezi jednotlivými institucemi a i právem iniciativy ze strany Evropské komise. Na základě toho eh, by, by nebylo možné totiž využívat tento legislativní přístup a to znamená, že by instituce neměly nástroj pro lepší přípravu legislativy v tomto ohledu. My jsme samozřejmě chtěli zvýšit transparentnost a pro naše občany v tomto ohledu. A dále je zde další důvod, který se dotýká prvního pozměňovacího návrhu, kterým, který odhlasovali v ITRE, který se dotýká článku 31 Euratomu, který bude nahrazen článkem 168 E, smlouvy o Evropské unii. Většina ostatních pozměňovacích návrhů se dotýká právě této změny právního základu. My si myslíme, že tento pozměňovací návrh není odůvodnitelný, jde proti, um, proti článku 106a Euratomu, které se které jsou, který je založen na Eh, smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud je o článek 31 Euratomu, jeho validita byla potvrzena eh, i na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora. Dotýká se právě ochrany obyvatel v tomto ohledu, pracovníků v případě, v případě, radiační, v případě radiace, v případě jaderné, jaderné havárie, především na základě článku 31 a článku 3. Rád bych rovněž připomněl um, to, že je zde k dispozici, eh, jsou zde eh, k dispozici rozhodnutí Evropského soudního dvora, pokud jde o nástroje, které máme k dispozici mezi evropskými institucemi, které jsou založeny na evropské, na základě evropské eh, smlouvy. Článek 31 smlouvy Euratom představuje jediný odůvodnitelný základ v tomto ohledu. Čili máme zde určitá omezení právního hlediska. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a právě proto jsme odmítli pozměňovací návrhy pana Beleta v tomto ohledu. Toto jsem chtěl říct jménem kolegy Všetkoviče i pana Otingera. Děkuji vám za pozornost. Jo. Děkuji panu komisaři Barnierovi. A teď jménem jednotlivých frakcí, řečníci nejprve na dvě minuty, jménem frakce EPP, paní kolegyně Jordan Cizel. Děkuji, pane předsedo. Radioaktivní eh, radiace eh, je taková tajuplná věc a lidé mají eh, výhrady vůči tomu a obávají se toho, protože radioaktivní záření nemůže být viděno, nemůžeme ho cítit, ale může způsobit poškození živým bytostem, ale má také mnoho pozitivních charakteristických rysů a proto bývá využíván v lékařství, ve výzkumu, ve výzkumu různých materiálů, sterilizacem nebo vytváření proudu a elektřiny a podobně, tak aby to, abychom mohli chtěli využít pozitivních efektů, tak musíme najít správné odpovědi a reakce na obavy lidí. Musíme zabezpečit jejich, zajistit jejich bezpečnost. A to bylo učiněno skvělým způsobem panem zpravodajem Beletem, když připravil pozměňovací návrhy týkající se úpravy, a sice jde o kontaminace krmiv a potravin při radioaktivních eh, situacích. Chci mu pogratulovat a věřím skutečně, že komise pozmění své stanovisko a vezme v úvahu to, co zpravodaj eh, připravil. A také doufám, že eh, rada bude ochotná se podívat na to, co udělal parlament. Se velice zklamána, že zástupce rady už není mezi námi. A ehm, ehm, říkám si, jestli je to ehm, signál ignorance, jestli nechce brát v úvahu eh, názory Evropského parlamentu v této věci. Věřím, že Evropská rada a Evropská komise eh, musí eh, přijmout demokratický vývoj, ke kterému došlo od schválení smlouvy Euratom. To bylo v roce 58 a měli by daleko více vzít v úvahu to, na čem jsme se dohodli my a co jsme schválili my zde v Evropském parlamentu a um, všechno to, co se týká radioaktivní energie. Jinak um, se, je možné, že otevřeme pandořinu skřínku. Děkuji a jako další za uh, frakci SD na tři minuty pan kolega Jirek. Energetika... Děkuji, pane předsedo. Jaderná energetika a výroba izotopů a také experimentální reaktory pro lékařské a jiné účely. To všechno si žádá náležité bezpečnostní standardy. Je důležité, abychom měli bezpečné potraviny a bezpečné krmivo a bezpečné léky. Riziko radioaktivní kontaminace anebo mimořádné situace není vysoké, ale stejně ho musíme minimalizovat. Závady na reaktorech, včetně Kernobylu, vedly k tomu, že teď máme velice přísná kritéria pro ochranu proti radiaci. Nicméně důsledky nebyly tak závažné, jak se předvídalo. Došlo k jisté kontaminaci půdy radioaktivním spadem, vyšlo to k vyšší radioaktivitě potravin v ohrožených regionech. Zdá se však, že reakce byla přehnaná. V současné době se lidé vracejí do vesnic, které byly opuštěny. Někteří odborníci tvrdí, že je to díky příznivým účinkům vyšší energie, samozřejmě pod jistým stropem. Nicméně byl přijat lineární přístup, místo toho, abychom se zabývali stropy. A toto kvázi administrativní řešení nahradilo řešení vědecké. Vystavení radiaci je proto omezeno, je to omezenější nebo nižší než v případech, které se vyskytují v přírodě. Za rok vstřebáme dávku asi 2,4 milisilver. A v průběhu let to stoupne asi na 200. Musíme tady posoudit dopad mimořádných radiačních situací a přírodní radiace včetně radiace, která vyplývá ze sopečné činnosti. A ty dávky jsou někdy dokonce vyšší. Mimořádné situace, radiační situace ovlivňují například svaly, kosti a tak dále. V druhém případě jde o kůži. Děkuji. Pane předsedo, tato debata o povolených úrovních radioaktivity je včasná, protože Teď se chystá 25. výročí, nebo budeme mít 25. výročí katastrofy v Černobylu. Řada z nás si vzpomíná, jak nešťastní z toho byli eh, lidé, veřejnost a jak dlouho ta to, kontaminace trvala. V některých oblastech, jako třeba v Lake District, půda byla kontaminovaná celou řadu let v důsledku silných dešťů. A proto je důležité, abychom měli systém, který zajistí co největší jistotu pro veřejnost pro případ jaderné katastrofy. A proto potřebujeme jiný právní základ a skupina odborníků, do které patřil i nezávislý odborník na bezpečnost potravin a veřejn, veřejnosti, usoudili, že to není jenom technická záležitost. Je to věc veřejného zájmu a proto je zásadní, aby povolená úroveň radiace byla stanovena tak, aby bylo bezpečné, aby potraviny konzumovali lidé všech věků. Dokážete si představit, jaký stres by to vyvolalo, kdyby se zjistilo, že například mrkev mohou jíst dospělí, ale ne děti? Potřebujeme jasné pokyny. Všichni musí věřit. A já si proto myslím, že bychom se měli řídit americkým modelem a měli bychom stanovit nejvyšší přípustné úrovně na jeden mikrosilver na rok pro každého. V každém případě je na čase, abychom přehodnotili ty úrovně uvedené v přílohách, protože ty nezohledňují změnu stravování, kulturní preference. Například u některých potravin, které se staly velice pravidelnou součástí naší stravy. Proto potřebujeme úplnou zprávu o maximálních přípustných úrovních. A chci také poděkovat panu zpravodaji, panu Beletovi, za to, že přistupoval k této zprávě velice konsensuálně a doufám, že komise zohlední skutečnost, že parlament je obdivuhodně jednotný v této věci. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Hol a další na dvě minuty jménem frakce Zelených paní kolegyně Harms. Ano, děkuji, pane předsedající. Eh, tady se zabýváme eh, návrhy komise, eh, protože mm, dosud existující úprava teď doběhla v roce 2010 a při zpracování tohoto návrhu jsem si vzpomněla na to, jak jsem diskutovala s jednou ze svých zelených předchůdkyní tady v parlamentě, to bylo uprostřed 80. let, ehm, to byla moje spolupracovnice a my jsme tady v parlamentu mluvili o dopadech Černobylu a to byl vlastně jeden z největších problémů po nehodě v Černobylu. To byla netransparentnost a mm, chybějící možnost mm, takové rozsáhlé demokratické kontroly. A upřímně řečeno považuji za otřesné, že dnes mm, tady téměř defenzivně musíme argumentovat to, co máme na stole, nemůžeme udělat podle Euratomu, ale že tady mluvíme jen o ochraně obyvatel a a v případě velkých e, nehod atomových zařízení. A že toto chceme upravovat na základě Evropské smlouvy, e, takže tady můžeme, tady máme absolutní e, kontrolu. Já bych chtěla apelovat právě na pana Barniera, který pochází z Francie a měl by se postarat o to, aby se to pozměnilo. Ve Francii se tenkrát dělalo, jako kdyby radioaktivní oblaka kolem Francie se pohybovala kolem Francie, ehm, ale ehm, toto všechno bylo už zpracováno i ve eh, Francii. Jinak, podobně jako kolegyně Hall, eh, doporučuji, abychom se orientovali podle postupu v USA. To je velice konzervativní přístup, hraniční eh, no, hodnoty ne pro mladé a staré, pro silné a slabé stanovovat, ale orientovat se podle toho, co mohou snést děti a sice konzervativně nastolit pokud možno nízké hodnoty pro případ takové nehody. Doporučení v USA je desetkrát nižší než to, co tady dnes Evropská komise Euratom doporučují. A jsem toho názoru, že byste měli eh, skutečně podpořit mě a kolegyni Hol. Děkuji za pozornost. Děkuji paní kolegyni Harms a další má na minutu a půl slovo jménem eh, v frakce QE paní kolegyně Matias. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych podobně jako ostatní kolegové zdůraznila to, že když hovoříme o radioaktivním poškození potravin a krmy hovoříme zároveň o problému veřejného zdraví. Excesivní kontaminace tohoto charakteru musí být eh, měřena především s ohledem na dopad na veřejné zdraví. Vidíme rostoucí počet um, rak, případů rakoviny a tak dále, čili měli bychom zdůraznit především veřejné zdraví. My jsme si vědomí důležitosti celé této věci a to od černobylské katastrofy. No všem nejde pouze o Černobyl. Černobyl poukázal na rozsah celého problému a způsob, jakým tato kontaminace může mít dopad na každodenní život našich lidí. Musíme se z historie poučit a proto, proto bychom měli přijít s regulací v tomto ohledu a návrh, který je na stole, mm, obsahuje několik pozitivních záležitostí, ovšem měli bychom se zaměřit právě na otázku veřejného zdraví a zároveň ukončit eh, některá, mm, některé opatření, která už nám nepomáhají a rozhodovací proces učení transparentnějším a demokratičtějším. Úroveň maximální povolených hodnot je neustále na stole. Nesmíme akceptovat tyto vysoké maximální povolené hodnoty, které zde máme. Musíme zajistit ochranu všech našich občanů a zároveň jsme si vědomí toho, že eh, v důsledku takové kontaminace lidi umírají. I v Portugalsku jsme měli podobně příklad, nesmí na to zapomínat. A teď jménem eh, frakce EFD kolegyně Rozpach. Vážený pane předsedající, eh, toto je důležitá nezbytná revize hraničních hodnot ehm, eh, pro nukleární dopad na potraviny a krmiva. Určitě v návrhu eh, se hovoří o co nejlepší ochraně, která je důležitá i pro vlast lékařství. Teď musíme přijít s novými vědeckými údaji, abychom mohli hraniční hodnoty dostat na nejaktuálnější stav. V této souvislosti potřebujeme společnou eh, úroveň ochrany v Evropské unie. Lisabonská smlouva eh, konstatuje, že tady musíme provést společná opatření, rozvinout bezpečnostní standardy pro krmiva a potraviny, i pro ochranu eh, zvířat. Tady jde o ochranu veřejného zdraví, toto je důležité. A důležité je také to, aby hraniční hodnoty byly vyšší v Evropské unii než v USA. Radioaktivní záření není nebezpečnější v Evropě než třeba v USA. A proto je důležité abychom tady měli jasný postup a abychom staré údaje dostali na, do aktuálního stavu, protože je důležité provést tuto změnu. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, paní kolegyně Rozbach. A následuje na minutu a půl paní, pan kolega Segedy, a sice za nezařazené. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Maďarsko zažilo důsledky jaderné katastrofy v případě Černobylu. A musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom se takovéto katastrofy vyhnuli. A tato prevence do značné míry souvisí s tím, že musíme přísně sledovat stávající jaderné elektrárny. Je důležité zdůraznit, jakou roli hrají zdroje obnovitelných energií. Ve snaze omezit podíl jaderné energetiky na energetickém mixu. Pro Evropskou unii je to důležité z pohledu energetické bezpečnosti. Je to způsob, jak vylepšit naši bezpečnost. Je to jediný možný způsob. A musíme také zohlednit zdravotní aspekty z hlediska evropských občanů. Musíme vědět, co je dobré a co je pro ně špatné. A v plánech pro obnovu po jaderné havárii se musíme zaměřit na omezení a minimalizaci rizik. Dá se to udělat na základě politické vůle a angažovanosti. Musíme něco dělat a nejenom čekat. Děkuji panu kolegovi Segerimu. Teď další řečnici, paní kolegyně Flašíková Beňová, bohužel stále ještě nedorazila, ale teď na minutu a půl pan kolega Melcer, jemuž uděluji slovo. Pane předsedo, Černobyl a e, následující zamoření e, krmiv v roce 87 e, zastihlo různé sousední země. Evropská unie z toho vyvodila poučení a pro takové katastrofální případy naštěstí stanovila hraniční hodnoty. Radioaktivní kontaminace u některých potravin po dlouhá léta může hrát svou roli. Ale eh, nemůžeme ji ani vidět, ani ochutnat, ani cítit. A to je právě problém. Když po celá staletí v takovýchto zamořených oblastech máme potraviny, které jsou zamořeny, jako třeba plody lesní, a když je nekonzumujeme, ale často třeba v některých oblastech mm, se prodávají jako takzvaně nezávadné. Důsledky těchto zamořených potravin jsou třeba eh, mm, spotřebovávány ženami těhotnými, malými dětmi, starými lidmi a to je velice nebezpečné a projevuje se to často až po mnoha letech ne po desetiletích. Podle dnešních znalostí neexistuje skutečná eh, správná hodnota ozáření, aby tady byla absolutní jistota, abychom mohli říci, že něco je nezávadné. Ehm, výzkumy ukazují, že existují nová onemocnění, různé alergie. To všechno je teprve v dětských plenkách, ale přesto ehm, máme tady také co dočinění s těmito eh, dopady a mnozí o nich ani nepřemýšlejí. 25 eh, let po Černobylu ještě nemůžeme hovořit o nezávadnosti. V některých oblastech není možné jíst eh, ani houby a proto je nezbytné, aby se zastavily atomové elektrárny, ale aby se učinil konec s atomovými pokusy. A toto konec konců nebude mít žádnou hodnotu, jestliže kontroly potravin eh, v zamořených oblastech a kolem nich nebudou žádným způsobem fungovat. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Melcerovi a prosím teď o to, um, abychom se drželi limitu. Teď se dostáváme k postupu k a rád bych vyzval kolegyni Dančilu. Děkuji, jsem toho názoru, že dosažení přijatelné úrovně radiologického ozáření Mm, že toto musí být stanoveno, ale bezpečnostní normy přitom musí být řádně vzaty v potaz, tak aby obyvatelstvo bylo opravdu ochráněno. A tyto normy musí být používány ve všech členských státech podle usnesení Evropské unie. Členské státy nesou zodpovědnost za monitorování eh, stanovené úrovně v případě radiologické eh, akutní situace. Bezpečnostní normy musí být eh, dodržovány jak v případě potravin, tak v případě krmiv i mm, životní prostředí mm, musí být mm, ochráněno. Nejvyšší úroveň, která, nejvyšší úroveň kterou dohodneme, musí být akceptována. A teď na závěr postupu Cash the Eye dávám slovo panu kolegovi Ferrerovi. Senhor Presidente, um acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hovoříme zde o jaderných haváriích nebo radiačních mimořádných situacích. To jsou vždycky zásadní problémy, které se dotýkají většinou více zemí. Právě proto bychom měli spojit úsilí v boji proti těmto incidentům ve snaze minimalizovat eh, dopady takových situací. Proto je zásadní koordinovat náš postup a zároveň definovat maximální prahové hodnoty, maximální přípustné hodnoty eh, radioaktivní kontaminace. Čili skutečně zde hovoříme o zájmu našich občanů. Právě proto bychom zde neměli omezovat manévrovací pole členských států, protože ty jsou zodpovědny za ochranu zdraví svých občanů. Především v situacích mimořádného charakteru jsou to právě členské státy, které by mohly zajistit ehm, zvýšenou ochranu Právě proto jsou to první články, které by měly být mobilizovány a mají k dispozici i mimořádná opatření, které mohou uplatnit. Děkuji panu kolegovi Ferrerovi, tímto ukončuji rozpravu a uděluji slovo panu komisaři Barnierovi. Euh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To, co bych mohl říct si jako politik, jako občan, a zároveň z právního hlediska zastupuji komisie. Pani Harms, vy jste mi připomněla to, že jsem francouz. Já vidím ještě dál. Toto je oblast, která mě nesmírně zajímá. Nesmírně zajímá už velice dlouho. Já jsem se věnoval například problematice kontaminované půdy, když jsem byl ministrem pro životní prostředí ve Francii. Byl jsem jedním z mála, ministrů, který eh, v tom období jel do, eh, do Černobylu, dokonce jsem byl v tom, eh, dokonce jsem byl v té kontaminované oblasti, asi, kde jsem měl možnost vidět tuto zemi fantomů, duchu, kde mm, ještě neustále vidíme důsledky této kontaminace. Já jsem jakožto poslanec Francouzského parlamentu věnoval i v oblasti evropské iniciativy, v oblasti ekologické ochrany. Mm, napsal jsem dokonce knížku v tomto ohledu, hovořili jsme, ve které jsem se zabýval možný, možnými riziky kontaminace, především jaderného charakteru, čili to jsou oblasti skutečně, které mě zajímají. To jsou témata, kterým se věnuji nedávno i v oblasti našeho zemědělství jsme se věnovali této problematice, čili na jedné straně se hovoříme o ochraně našich občanů, spotřebitelů, veřejného zdraví a zároveň samozřejmě potravinové ochrany, potravin, krmy. To jsou věci, které mě zajímají a právě proto i v tuto pozdní hodinu chápu vě, tu pozornost, kterou poslanci Evropského parlamentu věnují tomuto tématu. Já už jsem se o tom zmínil i před panem Beletem. Já jsem mm, osobně se tomu věnuji a i mý kolegové mm, jsou nesmírně potěšení obro, tím, jakou pozornost věnujete celé problematice. Čili to, co bych vám měl říct, nyní z hlediska, to je podstatě ta právní, samozřejmě to, co nám předložili právní služby, můj kolega pan Ševčovič, pan Otinger, a to jsou ty záležitosti, já už jsem o tom hovořil, že Euratom bude ehm, právním základem v této oblasti, pokud jde o sanitární opatření v oblasti boje proti kontaminaci a radioaktivního charakteru. A mm, myslím, institucionální dohoda bude přepracována, já už jsem, se o tom, já už jsem o tom hovořil, musí to být ovšem respektováno všemi třemi institucemi. A na základě toho to jsme přišli s naší analýzou i kolektivním závěrem odmítnutí posměnací návrhu. Já bych vám jenom chtěl říci, paní kolegyně, že jsem opravdu, dámy a pánové, že jsem opravdu velice pozorně věnoval pozornost tomu, co zde zaznělo a samozřejmě to o tom obeznámím i moje kolegy. Děkujeme a nyní dáme slovo zpravodaji, pane Belete. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane komisaři. Já se vás velice vážím, zvlášť proto, že jste skutečným odborníkem se skutečnými zkušenostmi. Vy jste říkal, že jste ve své době byl v Černobylu a samozřejmě jste také odborníkem na zemědělství. Nicméně dovolte nám v parlamentu abychom se postavili proti vaší představě v komisi. Udělali jsme to u Evropského soudního dvora i v dalších případech. A my máme všichni stejnou představu výbor pro právní záležitosti, celý Evropský parlament o tom, že bychom měli změnit právní základ. Měli bychom se držet nového institucionálního uspořádání Lisabonské smlouvy. To není jakási bitva, je to všechno zájmu našich občanů. A já nikoho z ničeho neobvinuji, já jsem rád, že komise se drží svého, nicméně to je příležitost, kterou jsme propásli. A parlament prostě využije svého práva na to, aby to zasadil do širšího kontextu. Stávající ujednání, stávající uspořádání pro případ jaderné nehody, kdy dojde k radioaktivní kontaminaci, naprosto neodpovídají současnému institucionálnímu uspořádání. A my v parlamentu proto předložíme zítra návrh a já doufám, že se za něj postaví velká většina. A chceme zajistit podstatné vylepšení stávajících předpisů, které už nejsou adekvátní. A ještě jedna poslední věc, když dovolíte, pane komisaři, my vyzýváme výslovně komisi, aby vyhodnotila standardy, které jsou v přílohách aby je přehodnotili odborníci na veřejné zdraví a bezpečnost potravin. To jsou pravidla z 80. let, kdy vy sám jste byl v Černobylu. Ale v té době jsme také měli revizní doložku a ta nebyla uplatněna. Nicméně děkuji za pozornost a děkuji za vaše úsilí. Děkuji, pane Belete. Kolegové, rozprava o tomto bodu je uzavřena a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin.